tady živé spojení s ukrajinským parlamentem, který jsme zorganizovali před hlasováním, které je před námi. Vidíte zde kolegy z ukrajinského parlamentu na obrazovkách. Dámy a pánové, je možné, že dojde k časovým prodlevám při přenosu. Musíte počítat s tím, že to, co zde říkáme a činíme, pravděpodobně dorazí na Ukrajinu se spožděním, eh, které bude dlouhé asi 30 sekund či jednu minutu a to též platí pro přenos z Kijeva sem do Štrasburku. Pokud chcete 30 minut tleskat po té, co, co já řeknu, tak se nám takto podaří přemostit ten časový, tu časovou prodlevu. Takže máte odůvod navíc eh, mi zatleskat. Dámy a pánové, Ne, k vašemu bodu na pořadu jednání se dostaneme později. Milé kolegyně, milí kolegové, vážený pane prezidente Porošenko, Myslím si, dámy a pánové, že nepřeháním, když říkám, že zažíváme historický okamžik. Eh, za chvilku zde Evropský parlament ve Štrasburku a Vrchovná rada v Kijevu budou ratifikovat dohodu o přidružení mezi Evropskou unii a Ukrajinou. Skutečnost, že dva parlamenty ve svobodném sebeurčení dnes současně hlasují o této smlouvě, toto je svobodná demokracie, ve svobodném sebeurčení a je to opak řízené demokracie. Ratifikace této smlouvy Dámy a pánové, Ratifikace této smlouvy je již změní, zůstalo nepozměněné od pokojných demonstrací na Majdanu. To, to je hvězdná hodina demokracie. Právě ve světle toho, co jsme museli zažívat během minulých měsíců. Ptám se vám, kdo by si ještě před několika měsíci dokázal představit, že v Evropě opět dojde k tomu, že se budou násilně posouvat hranice, eh, že dojde k tomu, že bezpečnostní architektura, kterou jsme zby, společně vystavěli na tomto kontinentu, zejména po konci studené války, kdo by si býval dokázat představit, že bude spochybněna, kdo by býval eh, pokládal za možné, že opět v Evropě eh, se někdo snaží prosazovat právo silnějšího. Jak eh, zjistíte sílu práva, dámy a pánové? Strach před válkou se vrátil do Evropy a to, k čemu se eh, k čemu došlo na Ukrajině a k čemu tam dochází, to se týká nás všech. A já bych tady rád zopakovala právě také, eh, když máme tady to živé spojení s kolegy z Kijevu, chci zopakovat, že Evropský parlament vždy hájil teritoriální integritu a suverenitu Ukrajiny a budeme takto činit i nadále. budeme to činit proto, dámy a pánové, aby sen lidí na Ukrajině, sen lidí, kteří bojovali na Majdanu, aby požadavky ukrajinského národa se mohly stát realitou. Bojujeme za demokratickou Ukrajinu, Ukrajinu právního státu. Hájíme zemi, která chce masivně zasáhnout proti korupci. Je to země, kde se respektují lidská práva a chrání práva zejména i menším. Podporujeme Ukrajinu, již ekonomice se bude dařit, eh, Ukrajinu, kde se vyrovnávají sociální nerovnosti a Ukrajinu, kde mají všichni lidé budoucnost. Dámy a pánové, den, kdy se tato, realita, eh, tato Ukrajina stane realitou, toto bude dnem, kdy zjistíme, že se naplnila, naplnili sliby pokojné revoluce, kterou jsme zažívali na Majdanu. A myslím si, že hovořím jménem převážné většiny Evropského parlamentu, když říkám, že my podpoříme ukrajinský lid v tom, aby mohl naplnit svůj sen z Majdanu. A proto také máme dnes toto hlasování. Dříve než přistoupíme k hlasování, dámy a pánové, mám velkou čest tady na dálku díky moderní technice předat slovo prezidentovi Porošenkovi, který k nám nyní bude hovořit z Kijeva. A poté, dámy a pánové, přistoupíme k hlasování a po hlasování zde před vašima očima Eh, podepíšu dopis Evropského parlamentu radě a tím ukončím formální postup, respektive zahájím formální postup, který dokončí celkovou proceduru. Nyní má slovo pan prezident Porošenko. Mr. Petru Thank you very much indeed, my dear friend. Děkuji. Vážení příteli, předsedo Evropského parlamentu, pane předsedo Šulci, dámy a pánové, vážení spoluobčané z Ukrajiny a z Evropské unie. vážení členové Evropského parlamentu a Ukrajinského parlamentu, zaprvé vám chci poděkovat za potlesk a za podporu eh, Ukrajině, kterou jste právě prokázali. Atmosféra zde eh, v, u nás eh, v parlamentu mi hodně připomíná atmosféru z roku 1991, když jsme získali nezávislost. Kdo je připraven zemřít pro Evropu? To je otázka, kterou si nyní kladou odborníci, vědci, kteří eh, zkoumají vliv Evropy na utváření státu. Je to zcela přirozené zemřít za vlast. První stovka Ukrajinců takto zemřela v únoru a 872 eh, jich zemřelo na východě. A ti nezemřeli pouze za Ukrajinu, ale za místo Ukrajiny v Evropě. Podívejme se zpátky. Od druhé světové války žádný jiný národ nezaplatil tak vysokou cenu za právo být Evropanem. Prosím, řekněte mi, kdo by si teď eh, dovolil zavřít dveře Evropy, Ukrajině, kdo by se postavil proti eh, členství Ukrajiny v Evropské unii, protože my teď jsme nastoupili na tuto významnou cestu eh, od pařížského samitu Evropa-Ukrajina od té doby jsme pracovali na znění asociační dohody. Za prvé chci poděkovat všem, kteří se podíleli na tomto procesu, všem diplomatům, odborníkům a především občanům, kteří velice rozhodným způsobem naši evropskou kauzu podpořili. Před rokem na podzim jsme si mysleli, že vše je připraveno pro podpis této dohody, protože všichni u nás byli rozhodně pro. A argumenty těch, kteří byli proti, tak těch bylo málo. Ale 29. listopadu ve Vilniusu, kdy všichni jsme čekali na tento podpis, tak k tomu nedošlo ale i teď, stejně jako předtím, bylo evidentní, že tato dohoda je nutná pro Ukrajince. A my jsme tedy se postavili proti tomu, co udělal Janukovič, a protože on chtěl odvrátit kurz směrem na východ. A já doufám, že dnešní hlasování toto jasně ukáže. a ukáže, že e, ten, kdo chce zastavit e, naš, nás na této cestě, tak je odsouzen e, k, k neúspěchu. A nyní tedy proběhne současná ratifikace zde ve Štrasburku a v Kijevě a to je svátek. Svátek nejenom pro nás, Ukrajince, ale pro celou sjednocenou Evropu. Bez Ukrajiny neexistuje žádná sjednocená Evropa. My jsme eh, nepodlehli žádnému vydírání a musím zdůraznit, že znění této dohody žádný odstavec, žádná čárka, žádné slovo se nezmění. A je, je to tedy znění, které já dnes podepíši. A chtěl bych tedy požádat eh, ukrajinskou vládu, aby hned zítra zajistila, že tato dohoda se stane účinnou okamžitě zítra. Implementace je eh, pro nás eh, důležitá věc, investiční prostředí, demokracie, bezvizový režim a tak dále. Takže to je něco, co musíme realizovat, implementovat okamžitě, nemáme právo již dále vyčkávat. Poslední vyjednávání v Bruselu nám umožnila i e, rozšířit záběr této dohody, preferenční zacházení, například do konce roku 2015 evropské výrobky se budou dostávat na ukrajinský trh podle mezinárodních smluv, tedy v rámci, který eh, platí dnes. Evropa takto bude schopná začít konkurovat i s jinými zeměmi, s jinými výrobci z jiných států. A já chci poděkovat tedy Evropské unii za tuto neuvěřitelnou podporu, které se nám dostalo v této složité době. Na druhé straně naši evropští partneři chtějí výměnou pouze jednu věc reformy. A prosím tedy mm, nic eh, nemůžeme odsouvat v čase, eh, nemůžeme eh, mm, odsouvat reformy z nějakých důvodů, ať je to politická situace a tak dále. Nic nemůžeme použít jako důvod pro to, abychom odsunuli reformy. A nám se to podaří společně a ne, že každý bude myslet pouze na sebe. Ne, my musíme spolupracovat, tedy já, prezident, vláda a parlament a společně ehm, půjdeme cestou k vítězství. Pokud někdo by se snažil nějak se postavit do, té, co, do této cesty, tak to nemůžeme povolit. Ehm, díky reformám se Evropa stane důležitým centrem boje proti korupci. Evropa přijme proti protikorupční zákony. K tomu jsme se zavázali v rámci ratifikace a aplikace dohody. A já myslím, že toto bude nejlepší způsob deklarovat, že to myslíme vážně a že jsme již začali. ve 20. století Chvěluvej, velký náš autor, řekl, dejte nám Evropu. Pro nás Evropa je takovou psychologickou kategorií, která nám umožní dát se na cestu pokroku. A dnes jsme učinili určité kroky právě na této nové cestě Začátek byl těžký, ale zvítězíme a bude to ke slávě Ukrajiny i Evropy. Vážení přátelé, A to teď nastane historická chvíle, kdy spolu s Evropským parlamentem přijmeme rozhodnutí. Vážení kolegové, rád bych navrhl, abychom nyní přistoupili k hlasování o návrhu 0098, to je tedy číslo aktu, je to ratifikace dohody o přidružení s Evropskou unii, dámy a pánové. Nyní budeme tedy hlasovat, jmenovité hlasování. Než přistoupím k hlasování, jedna informace. Myslím si, že v historii parlamentarismu ještě nikdy nedošlo o současném hlasování dvou parlamentů, kteří současně hlasují o mezinárodní dohodě s tedy společně na obou stranách, kteří takto tuto dohodu ratifikují. To je, myslím, jedinečný jev a je to, myslím, postup, na který bychom měli být hrdí. A proto, dámy a pánové, proto nyní přistupujeme k hlasování. Kolegové a kolegyně eh, již eh, si tak trochu napracovali. Výsledek hlasování jste viděli z Kijeva a nyní tedy jsme na řadě my. Nyní zahajují hlasování o dohodě o přidružení se Ukrajinou. Je to zpráva Cyrus Volský. Zahajují hlasování. Zahajují hlasování. Musím se podívat, zda má hlasovací karta také funguje, ano. Hlasovali všichni kolegové a kolegyně? Je tomu tak, takže hlasování končím. 535 hlasů pro, 127 hlasů proti, 35 poslanců se zdrželo. Děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, ještě jsme neprovedli veškeré hlasování. Jsem rád, že takto pilně se podílíte na naší práci. Nyní jsme tedy odhlasovali zprávu Sarius Volsky a nyní musíme hlasovat o zprávě Claude Moraes dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou, pokud jde o zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, zahajují hlasování. Hlasovali všichni kolegové a všechny kolegyně. Končím hlasování. devět ano, 123 hlasů ne, 33 poslanců se zdrželo. I tato zpráva byla širokou většinou přijata. Děkuji mnohokrát. Dámy a panové, Viděli jste, že pan prezident Poroženko na druhé straně již podepsal a podepsal tedy vstup v platnost této dohody a já nyní podepíšu dopis parlamentu, kde sdělujeme ostatním orgánům Evropské unie, že jsme ratifikovali dohodu a e, říkám, jí, aby, říkám ostatním orgánům, aby bezprostředně nechali vstoupit tuto dohodu v platnost. Učiním to před vašima očima, abyste viděli, že k tomu skutečně dojde bezprostředně. Děkuji. So, Přeje si ještě někdo vystoupit? Není tomu tak? Tímto končím schůzi. Děkuji.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 ke kterému se nyní dostáváme. A já bych poprosil ty, kteří si nepřejí zde být u vysvětlování hlasování, aby opustili plenární sál.